Já líbím. Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane nominovaný komisaři, vážený pane Vojčechovský, vážené dámy a vážení pánové, vítám vás. Pane Vojčechovský, jménem všech členů výboru pro zemědělství a rozvoj venkova vaše přítomnost zde je rozhodně skutečně světlým okamžikem pro náš výbor. A vy tady nejste na neznámém poli. Byl jste 12 let členem tohoto výboru a během celé této doby jste také zastával eh, post místo předsedy tohoto výboru. A pak jste odešel do parlamentu a během posledních tří let jste byl členem Evropského účetního dvora. Dříve než jste se věnoval evropským záležitostem, tak jste zastával důležité eh, posty v justici vaší země. Například jste byl soudcem oblastního eh, soudu až eh, po soudce vrchního soudu. Také jste sehrál důležitou národně politickou rodu jakožto poslanec parlamentu a místopředseda parlamentu polského. Také jste byl státním tajemníkem, mimo jiné v kabinetu pro legislativní záležitosti. Musím připomenout tomuto výboru, že parlament eh, podle pravidel stanovených v našem jednacím řádu pro schvalování komise a nominovaných členů komise na základě vašich všeobecných kompetencích, vaší evropské angažovanosti a vaší osobní nezávislosti. Budeme tedy posuzovat vaši schopnost stát se členem komise. Budeme rovněž posuzovat vaše znalosti o vašem potenciálním portfoliu a vaše komunikační schopnosti. Připomínám také, že nominovaný komisař Vojčechovský před tímto slyšením vyplnil písemně náš dotazník. Písemné odpovědi jsou k dispozici členům našeho výboru ve všech jazykových verzích. Na závěr bych rád připomenul, že nominovaný komisař Vojčechovský před tímto slyšením Omlouvám se, říká předseda, ještě tedy připomínám na závěr, že právní výbor neměl žádné námitky proti tomu, abychom provedli slyšení s tímto nominovaným panem komisařem Vojčechovským. Dříve, než budeme mít rozpravu, rád bych vám připomněl některé důležité aspekty struktury naší rozpravy. Pan designovaný komisař bude mít eh, zahajovací projev ústní, který nemá trvat déle než 15 minut. Na konci eh, celé naší schůze bude mít pak ještě pět minut času na závěrečné prohlášení. Děkuji mnohokrát, pane Vojčechovský, že budete vaši řečnickou dobu respektovat. Po úvodním projevu pana Vojčechovského budeme mít čas na 25 otázek poslanců. Rozprava se bude konat v časovém rámci po pětiminutových slonech, slotech. Vždy bude minuta na otázku, dvě minuty na odpověď pana Vojčeskovského, dále možnost dodatečné otázky. V tomto případě ta otázka a odpověď nesmí překročit dobu jedné minuty, tedy jedna minuta na otázku, jedna minuta na odpověď. Děkuji mnohokrát, milé kolegyně a milí kolegové, že budete dodržovat tento časový harmonogram. První kolo sedmi otázek bude patřit koordinátorům frakcí. Druhé kolo, to bude 18 otázek. Bude věnováno rozdělením otázek mezi jednotlivými politickými skupinami a rovněž bude mít možnost položit dotaz jeden nezařazený poslanec. Překlad, tedy tlumočení, je k dispozici ve 23 jazycích, což znamená, že každý poslanec může používat svůj vlastní jazyk. Připomínám, že to, co budete říkat, bude tedy muset být tlumočeno. Proto byste neměli hovořit příliš rychle. Yeah. A nyní můžeme zahájit naši práci. Pane Vojčichovský, máte nyní možnost během 15 minut eh, předvést eh, vaši prezentaci. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, je pro mne velkou ctí a zároveň velkou výzvou před vámi dnes vystupovat. Jak zmínil pan předseda, 12 let jsem byl poslancem Evropského parlamentu a členem zemědělského výboru a také místo předsedou toho výboru. Spolupracoval jsem s řadou z vás. Poslední tři roky jsem strávil v Evropském účetním dvoře, kde jsem byl také zodpovědný za zemědělství. V loňském roce jsem zde prezentoval zprávu o programu mladých zemědělců za Evropský účetní dvůr a také jsem byl v kontaktu s Výborem pro životní prostředí, kde jsem prezentoval zprávu o bezpečnosti potravin. Naposledy jsem prezentoval svou zprávu a následně, protože jsem kandidoval na funkci, tak za mne tu zprávu prezentoval někdo jiný. Potom jsme také měli zprávu, která se týkala rezistence na antibiotika, také v souvislosti se zemědělstvím. Dámy a pánové, když jsem prezentoval zprávu o programu mladých zemědělců v tomto výboru, Předkládal jsem informace, které pro některé posluchače byly šokující. A to, že za deset let, mezi lety 2005 až 2015, jsme přišli o 4 miliony zemědělských podniků v EU. Bylo jich 15 milionů a po deseti letech jich najednou bylo méně než 11 milionů. Z toho vyplývá 4 miliony ztráta za 10 let, tedy 400 tisíc za rok, přes 30 tisíc za měsíc, více než tisíc za den. My zde máme vést rozpravu 3 hodiny a během této rozpravy 100 evropských zemědělců pravděpodobně přijde o svou práci a o svůj statek. Pro, řada z nich, pro řadu z nich to bude představovat dramatickou situaci, protože dneska není tak jednoduché být zemědělcem a hned zítra začít muset dělat něco úplně jiného. Třeba řídit taxíka. Často to pro evropské zemědělce vede k dramatickým situacím. Víme že ve Francii narůstá počet sebevražd mezi zemědělci. Teď se zrovna promítá film, který byl založen na skutečném příběhu francouzské rodiny, zemědělské rodiny, která přišla o svou farmu. Možná, že zahajuji tento projev eh, na váš vkus příliš pesimisticky. Slibuji, že po zbytek své prezentace budu optimističtější. Ale jak se říká, rozdíl mezi pesimistou a optimistou je ten, že pesimista má většinou lepší informace. Je potřeba vidět situaci opravdu takovou, jaká je v evropském zemědělství. Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat na tuto funkci komisaře, který bude mít v gestce zemědělství, jedním z důvodů, proč jsem přijal tento návrh, bylo, že v tom vidím příležitost vytvořit pro evropské zemědělství dlouhodobou vizi a strategii. To budu považovat za jeden z úkolů, který mi svěřila v eh, v zvacím dopise paní nově zvolená komise, předsedkyně komise von der Leyen. Takže jedním z mých úkolů, pochopitelně, pokud budu potvrzen, eh, bude vytvořit dlouhodobou vizi pro evropské zemědělství. Například tu politiky klimatu nebo v energetické politice už takovou tu dlouhodobou vizi máme. Ale co se týče budoucnosti evropského zemědělství, tak nám chybí a přitom takovou to vizi velmi potřebujeme. Zemědělci se nás ptají, jakou budoucnost mohou očekávat pro sebe a pro své děti. Je potřeba jim na to být schopen odpovědět. A pokud možno odpovědět pozitivně v tom smyslu, že evropské zemědělství má budoucnost. Takováto vize, jenom abych nezapomenul připomenout, je vizí, kterou Kardenalera nebo de Gaulle měli. Bylo to v době, kdy zahajovali v roce 1962 společnou evropskou zemědělskou politiku. Společná zemědělská politika je úspěchem Evropské unie, protože díky společné zemědělské politice vůbec zemědělství máme. Máme obecně zabezpečenou, zabezpečeny potraviny. Pochopitelně, že v této politice existuje řada slabých míst, řadu věcí bude potřeba reformovat, ale obecně společná zemědělská politika je úspěchem tehdy vycházela z dlouhodobé vize. Dlouhodobé vize evropských politiků, kteří se rozhodli, že takovouto společnou zemědělskou politiku vytvoří. Teď budeme potřebovat dlouhodobou vizi pro její reformu. Pro zajištění budoucnosti nejen pro evropské zemědělce. Společná zemědělská politika se totiž netýká pouze zemědělců, ale celé společnosti. Zemědělce musíme chránit. A musíme zachránit evropské zemědělství. Ale zajištění dodávek potravin a bezpečných potravin, to je problematika, která se týká celé společnosti. Zemědělství je navíc důležité pro planetu. Zemědělství je důležité pro ochranu klimatu, životního prostředí, biologické rozmanitosti a dobrého zacházení se zvířaty, což je pro mě důležité téma, protože i v tomto parlamentu jsem například předsedal mezi skupině pro dobré zacházení se zvířaty. Chceme-li vytvořit dlouhodobou vizi pro evropské zemědělství, tak především musíme jasně vědět, jak vypadá situace nyní. A pokud ne Evropský parlament schválí, tak mezi mými prvními kroky bude příprava zvláštní zprávy o stávající situaci evropského zemědělství. Bude to zpráva, která načetne jednak stávající stav a druhá cestu dopředu. Kolik máme zemědělských podniků? Kolik zemědělců? Jak to vypadá z pohledu generační struktury? Se eh, zprávy, kterou jsem prezentoval v tomto výboru o programu pro mladé zemědělce, víme, že máme velký problém s generační obměnou v evropském zemědělství. Před deseti lety jsem předkládal určité návrhy, tak si srovnejme, kam jsme se v mezičase dostali. Opravdu si myslím, že je zásadní, abychom řádně měli zmapováno stávající situaci. A takovéto dobré zmapování stávající situace může být dobrým základem pro vytváření další cesty ku předu pro evropské zemědělství. Dámy a pánové, Další důležitá věc je, že máme takzvaný Evropský zelený díl. Ekologické zemědělství je zemědělství, tedy, který, které je ve prospěch životního prostředí, je předpokladem dobré budoucnosti zemědělství. Máme zde příležitost připravit podporu pro zemědělce takovým způsobem, aby lépe chránili klima a životní prostředí. Aby zlepšovali standardy zacházení se zvířaty. Máme možnost nastavit eh, program pro rozvoj venkova takovým způsobem, aby minimálně 30 opatření směřovalo na ochranu životního prostředí a klimatu. A myslím, že tím vzniknou obrovské příležitosti především pro malé rodinné zemědělské podniky. Budu-li komisařem, slibuji, že podpořím veškerá opatření, která budou napomáhat eh, malým a středně velkým zemědělským podnikům se zvláštním zřetelem na rodinné farmy. Dámy a pánové, do budoucnosti chci hlavně připravenost k dialogu. Jednak s vámi, jako s poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu, ale také k dialogu se zemědělci, s jejich organizacemi, s celou společností, s nevládními organizacemi, které se zajímají o evropské zemědělství. Je to pro mě důležité z toho důvodu, že mám za to, že politika by měla vznikat na základě dialogu se všemi partnery. Dámy a pánové, máme před sebou velkou příležitost a to připravit dlouhodobou vizi pro evropské zemědělství, připravit eh, našim zemědělcům a evropskému zemědělství obecně lepší budoucnost. Připravit lepší budoucnost je pro naše životní prostředí. Pokud ne jako kandidáta schválíte, tak s vámi a se všemi dalšími zainteresovanými stranami budu pracovat na tom, abychom takovouto vizi zavedli do praxe. Děkuji vám. Děkuji, pane Vojčechovský, za vaši prezentaci a děkuji také za to, že jste dodržel řečnickou dobu. Ještě jsem zapomněl na jednu věc. Rád bych vás informoval o tom, že dnešní rozprava je eh, naživo přenášena na internetové stránce parlamentu a že je rovněž možné sledovat video z tohoto slyšení live na stejné stránce. A nyní i hned zahájím diskusi a jako první bude mít slovo kolega Dorfman. Děkuji. Vážený pane nominovaný komisaři, právě jste o tom hovořil budete eh, muset pokračovat, pokud budete komisařem v reformě společné zemědělské politiky. Momentálně se stále ještě členem účetního dvora, když se dívám na to, co reční účetní dvor řekl asi před rokem k těm návrhům reformy společné zemědělské politiky a přihlédnuli k tomu, co jste právě řekl a hlavně, co jste nám poskytl ve své písemné odpovědi, tak eh, nám nevzniká takový dojem, že buď jste během roku zcela změnil názor, a nebo tehdy jste nebyl srozuměn s tou zprávou účetního dvora, která byla velice kritická vůči návrhu reformy SZP. Já s vámi souhlasím v tom smyslu, že bychom měli chránit model zemědělství těch malých eh, rodinných podniků, když hledíme na ten rozvoj, který, kterému došlo v posledních letech v Evropě. Mám tím na mysli ty investory um, do těch obrovských zemědělských podniků, jak se k tomu chcete přistoupit? To už s malými rodinnými podniky vůbec nesouvisí. A pak eh, stále ještě máme státy, kde mají historický model opřený na první pilíř. Tam prostě máte štěstí, že máte nárok na platby nebo ne. I to příliš mnoho nesouvisí s tím eh, modelem toho těch malých rodinných farem. Jak tedy k tomu hodláte, co by komisař přistoupit? Teď mám před sebou návrh reformy, navrhnutý současnou komisí, komisařem Hoganem. A to je vlastně běžná situace v Evropské unii. Komisař Čološ který byl komisařem před ním, připravil ten návrh, samozřejmě se opíral o návrhy předchozích komisařů a pan Hogan to zase převzal od komisaře Čološe. Pokud se já stanu komisařem, tak budu dále pracovat s tím původním návrhem společné zemědělské politiky. je samozřejmě možné ten návrh eh, dál měnit. Já to budu dělat jako zástupce Evropské komise a rozhodně s tímto návrhem budu dál pracovat, ale to neznamená, že nejsem otevřený další debatě a že se nebudu pokoušet ten návrh vylepšit. Současný návrh komise je potřeba považovat za počáteční a možná, že v mé písemné odpovědi to nebylo úplně jasné, a proto bych to chtěl teď jasně vyjádřit. A sice to, že jsem otevřený další debatě o vašich návrzích, o vašich pozměňovacích návrzích nebo podnětech, které se týkají tohoto návrhu komise. Návrh komise není písmo svaté, můžeme ho dále vylepšovat. A já samozřejmě i znám to stanovisko účetního dvora, sice jsem nebyl zpravodajem pro tu zmíněnou zprávu a znám. Mohl byste, pane Vojčechovský, eh, ukončit? A souhlasím s tím závěrem, že by eh, zemědělská politika měla být zelenější a zelenější také bude. Herr Kollege Dorfmann, haben Sie ein... Dorfmane, máte doplňující otázku? Ještě jednou zcela konkrétně k těm historickým nárokám na platby. Souhlasíte se mnou, že ten modér těch historických nárok na platby bychom měli se ho vzdát, zrušit a vytvořit nějaký nový model pro první pilíř. A nedomníváte se také, že je to obzvláště problémem v těch znevýhodněných oblastech, které potom při rozdělování peněz jsou také velmi znevýhodněny a tímto způsobem jsou znevýhodněny dvakrát, mají obtížnější podmínky pro práci a ještě nám dostávají méně peněz. Pan Vojčekovský? I agree with you, Mr. Dorfman. Já s vámi, pane Dorfmane, souhlasím v tom, že je to otázka, o které bychom měli dále diskutovat. a snažit se to zlepšit, pokud to bude možné. A naráží to samozřejmě na problémy v těch eh, znevýhodněných eh, oblastech. My bychom měli usilovat o to, aby v Evropě bylo zemědělství všude, a to přesto, že ne všude jsou stejné podmínky pro zemědělství. A to musíme vzít do úvahy. Vielen Dank. Děkuji. A nyní má slovo kolega Paolo de Castro na jednu minutu. Grazie, presidente, komisario designato. Děkuji, pane předsedo, pane nominovaný komisaři. Teď čelíme velmi naléhavé situaci ve světě. Dochází čím dál tím více klimatickým katastrofám, která, eh, které postihují naše občany. Musíme si uvědomit naléhavost této hrozby, musíme přijít se společným přístupem, který bude koordinovaný. Současný návrh reformy společné městské politiky, o kterém se teď diskutuje, ponechává na členských státech veškerou zodpovědnost za plánování strategie, eh, jak se této hrozbě postavit. Víme, že tím pádem tady bude 27 různých eh, národních strategií, eh, které budou znamenat, že se budou v našich regionech eh, ty situace, ty podmínky velmi lišit. A přitom je potřeba hledat rovnováhu mezi zdravím spotřebitelů, ochranou životního prostředí a udržitelným rozvojem. Chci se vás zeptat, jestli si myslíte, že tento návrh je na úrovni těch ambicí, jestli je možné, že přispěje k udržitelnějšímu a konkurenčeschopnějšímu zemědělství v Evropské unii. Vojčekovský, für zwei Minuten. Vojčechovský na dvě minuty. I hope yes. Já doufám, že ano, že to možné je, ale samozřejmě se musí diskutovat o tom, kolik toho, těch rozhodnutí se má přijímat na evropské úrovni a kolik na eh, národních úrovních. Já si pamatuji, že už eh, když jsem byl členem tohoto výboru, tak se diskutovalo o tom, jestli má zemědělská politika být flexibilnější, vzhledem k tomu, že ta situace ve členských státech se velmi liší. Jde o různé typy zemědělských podniků, v některých zemích jsou velmi velké, v některých jsou malé. Ale také jde o postavení generací ve členských státech. A e, z toho důvodu si myslím, že ta flexibilita e, je nezbytná. Ale neměla to být, měla by to být renacionalizace, protože bychom všichni měli mít společné cíle, společné indikátory, společné přístupy. Je možné, pane de Castro, jakož i ostatní eh, člen tohoto výboru, že eh, tady existují pochybnosti o tom, jak je nastaven systém kontrol, jestli je efektivní nebo ne. To, byl také, to byla také jedna z pochybností účetního dvora. Potom jde o ten přístup založený na výkonnosti. Možná, že ten nebude dostatečný pro eh, kontroly, ale já vám mohu slíbit jednu věc. A sice to, že ten důležitý krok je právě schválení těch národních strategických plánů. A já udělám všechno proto, aby eh, společná městská politika byla přátelštější k životnímu prostředí, aby více chránila klima a to rozhodně není konec naší práce a já jsem otevřený dalšímu vylepšování. Kolege de Castro, haben Sie eine Nachfrage? Kdy De Castro, máte doplňující otázku? Ano. Pane nominovaný komisaři, já myslím, že tady nevedeme spor o potřebné flexibilitě společné městské politiky, ale spíše jde o to, eh, jestli by to měl být pilíř evropské ekonomiky, jestli by měl existovat například systém kontroly přípustnosti eh, nákladů na základě toho nového eh, modelu eh, zajišťování těchto služeb. I v tom stanovisku účetního dvora se hovořilo o tom, že ten aktuální systém by měl být založen na stejných podmínkách a kontrole jejich plnění. A že je potřeba tady zachovat v rámci SEP společnou dimenzi, která by znamenala, že se nám podaří lépe bojovat proti těm globálním hrozbám, jako je změna klimatu a tak dále. Lars, od toho, co povedeme v písemných odpovědích, je možné na základě těch současných legislativních návrhů přistoupit k lepší kontrole, bez toho, aby to znamenalo renacionalizaci eh, společné zemědělské politiky. Pane Vojčechovský, máte jednu minutu na odpověď. Já jsem otevřený další diskuzi o této otázce. Pane de Castro, v průběhu toho legislativního procesu Já mohu říci, že je mou povinností, tak jak to stanovila předky komise von der Leyen, diskutovat eh, s vámi, s dalšími zainteresovanými stranami o tom, jaké věci, jaké aspekty dále zvažovat při projednávání toho návrhu. Kolegin Müller für eine Minute. Děkuji na jednu minutu kolegyně Müller, Pane Vojčechovský, ve vašich návrzích ke struktuře GD Agri Předsedkyně komise tu nejdůležitější oblast státní podpory vyčlenila a dala to na generální ředitelství pro hospodářskou soutěž. Tím ztratilo vaše portfolio značně na významu. Dále je pravděpodobné, že vy jakožto komisař návrh na přechodná pravidla převz, budete muset převzít. Ta jsou důležitá proto, abychom zaplnili mezeru až do té doby, kdy vstoupí v platnost nová společná zemědělská politika. Pro mě je důležité, abychom využili těchto přechodných pravidel proto, abychom administrativu členských států postupně připravili na ten nový deliver model. Stílíte můj názor a pak, že ano, jak chcete zajistit, aby ta přechodná pravidla byla koncipována tak, aby zajistila tu, to postupné zavádění toho nového delivery modelu. Děkuji. Pan Vojčechovský na dvě minuty. Thank you very much, Madame Miller. Děkuji mnohokrát za otázku. Otázka státní podpory. Ta podléhá rozhodnutí předsedy komise. Především to spadá do portfolia pro hospodářskou soutěž. Nicméně vím, že v Evropské unii jsme měli problémy se státní podporou. Vím, že ve své zprávě Evropský účetní dvůr hovořil o tom, že v této oblasti panuje mnoho nepravostí. 20 kontrol státní podpory ze strany Evropského účetního dvora eh, dospěli k závěru, že minimálně část té státní podpory byla nezákonná. Co se týče zavádění reform do společné zemědělské politiky, mám za to, že nebude vůbec problém spolupracovat eh, s komisařem či komisařkou, který bude mít na starosti otázku státní podpory zemědělství. Co se týče přechodných pravidel, tak eh, ta jsou připravená. komise je přijme. Je to návrh, o kterém povedeme rozpravu i v Evropském parlamentu v rámci legislativního procesu. Bylo potřeba připravit tento návrh, ve kterém jde o to, že stávající zemědělská politika bude pokračovat i za nového rozpočtu, s tím, že novou společnou zemědělskou politiku bychom měli spustit k 1. lednu 2022. Milo, máte doplňující dotaz? Osázku? Ano, v evropských smlouvách se stanovuje, že zemědělci musí zajistit produkci potravin v Evropské unii máme článek 42, který je tady právě proto, aby se podtrhlo mimořádné postavení zemědělců. Proto máme také ty zvláštní úpravy. A ptám se, jak tedy chcete v rámci takto podkopaného generálního ředitelství dosáhnout těch sílů, cílů, když je to není přesunuto do generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž a jak chcete zajistit, že budete chránit zájmy také mladých zemědělců, kteří se budou v budoucnosti muset pohybovat v tom novém rámci. A ta přechodná pravidla, ty transition rules, ty jsou podle mě velice dobrá právě proto, aby administrativy si na to zvykly. Máme změnu systému. S compliance se dostáváme k performance a měli bychom to přechodné období využít k tomu, aby si administrativy členských států na to zvykly. Děkuji, pan Vojčechovský, na jednu minutu. Děkuji. Asi nemám moc co k dodání k té předchozí odpovědi. Ta přechodná pravidla jsou potřebná. Než se pustíme do nového systému, musíme zajistit určitou kontinuitu. Nemůžeme společnou zemědělskou politiku přerušit. Jinak plně souhlasím s vaším názorem, že podle smluv hlavní povi- povinností zemědělců je zajistit dodávky potravin pro všechny evropské občany. Naši povinnosti jako evropských politiků je zemědělce podporovat, aby byli schopni naplnit tento cíl. Obecně v Evropské unii bezpečnost dodávek potravin zajištěnu máme ale není to vždycky úplně ideální a jasné. Ani pan Hojsling na jednu minutu. Ano, pane nominovaný komisaře, vy jste poskytl odpovědi a já jsem pokud si to takto pročítám, tak je to vše business as usual. Jako kdybyste to přímo převzal od pana Hogena. Vy ty návrhy pana Hogena také vám připadají velice dobré, ale já tam postrádám konkrétní odpovědi. Co chcete konkrétně udělat pro to, abyste zabránili masivnímu ztrátu biodiverzity? Zemědělci jsou jedním z hlavních příčinů této ztráty. Neodpovídáte na to, jak chcete 40 klimatických plynů v zemědělství snížit. Říkáte, že zemědělci vědí, co mají udělat a že si to mají rozhodnout členské státy. To nemůže být odpovědí komisaře, který, od kterého vlastně očekávám, že jednak předloží na stůl nové návrhy. A dále konkrétní otázka. Učiníte to? Jak konkrétně? budete u toho cílu. Řekněte nám vaše konkrétní cíle, vaši vizi budoucího zemědělství. Vy jste vůbec nezmínil biologické zemědělství, tedy ekologické zemědělství. Nezmínil jste vůbec otázku pesticidů. Paní Fordelein to zmiňovala, jak chcete dosáhnout těch cílů. Tam se zcela nekonkrétní. Prosím, konkrétně mi vysvětlete, jak eh, těch cílů chcete dosáhnout. Pan Vojčechovský na dvě minuty. Děkuji. No, je dost těžké toto vměstnat do dvou minut. Pochopitelně, pane Hojzlingu, chci říci, že svůj přístup, své návrhy na podporu zemědělství, které bude příznivější pro životní prostředí a které bude chránit biologickou rozmanitost, předložím. Dám vám pouze jeden příklad. Rád bych podporoval zemědělce, kteří používají krmivo z vlastní produkce a nedováží například eh, sojové boby z Argentíny. Takže v živočišné výrobě budou používat eh, jako krmivo něco, co vypěstovali v rámci své rostlinné výroby. Jak jsem říkal, pro mě je velice důležité dobré zacházení se zvířaty. Rád bych zlepšil tyto standardy třeba menší hustotu zástavu nebo používání přírodních metod, například eh, letní pastva. Používání slámy při chovu prasat. To jsou všechno návrhy, které se chystám předložit. A jsou to návrhy, které jsou lepší pro životní prostředí. Já chci, aby zemědělství bylo ekologičtější. Děkuji, kolega Heusling, pro, má možnost položit doplňující otázku. Konkrétní odpověď to tedy nebyla, ale budeme tedy doufat, že přijdete s odpovídajícími návrhy. Ještě jednou mi řekněte, vy jste hovořil i o malých zemědělcích, o tom nerovném rozdělení peněz. Jak to chcete změnit? tak abychom více podporovali malé lidělce v EU a ne ty velké, obrovské podniky, které mají mnoho peněz na plochu. A jak to vypadá jsou externí konvergencí? My máme velké rozdíly eh, v platbách mezi členskými státy, například baltské země dostávají pouze zlomek toho, co mají ostatní země. A dále třetí otázka. Škrtání ve druhém pilíři ve rozvoj venkoma. To má být ve výši 30%. Jak můžete převzít odpovědnost za takovéto škrty? Vy byste měl tlačit na to, abychom do rozvoje venkova investovali více, než bylo naplánováno. Pan Vojčechovský na jednu minutu. Děkuji vám. Podpora malých zemědělců je možná například v rámci druhého pilíře. Sleduji ale problém, že řada fondů v rámci druhého pilíře se týká malé skupiny příjemců. Velká část druhého pilíře směřuje tedy mezi malý počet velkých farem. A mělo by to být demokratičtější. Více zemědělských podniků by měly mít možnost dostávat prostředky z druhého pilíře. Jak jsem uváděl, ekologické zemědělství, biozemědělství, zemědělství chránící přírodu. To je ten směr, kterým se máme vydat a tímto směrem chci nastavit naši reformu. A druhý pilíř si myslím, že je velkou příležitost i pro malé zemědělce. Děkuji, kolega David, na jednu minutu. Pane doktore, budete v rámci reformy společné zemědělské politiky prosazovat, aby zemědělci ve všech členských státech dostávali srovnatelné dotace za podmínek eh, také podle volby těchto států při eh, respektování rozdílu mezi nimi. Eh, další otázka, poslední. Budete podporovat uzavírání obchodních dohod, které umožní masivní dovoz potravin a zemědělských produktů do Evropské unie. Mám na mysli eh, takové projekty jako smlouva z Mercosur, eh, dovoz z Větnamu, Ukrajiny a tak dále. Karl Wojciechowski für zwei Minuten. Děkuji, pan Wojciechowski na dvě minuty. Thank you very much. The, the problem of Mercosur. Problém eh, dohody s Mercosurem je tom, že je řada zemědělců, kteří si dělají starosti z dopadů této obchodní dohody. Jsou tady citlivé sektory a já mohu prohlásit, že tu situaci budu monitorovat. A v příštím roce 2000 20 komise připraví hodnocení dopadů, všech potenciálních dopadů na evropské zemědělce po té, co by ta dohoda začala platit, ale samozřejmě se to bude týkat dalších obchodních dohod, jako je Austrálie nebo Singapur. A rozhodně věřím tomu, že by zemědělci neměli být oběťmi těchto obchodních dohod, pokud by se takovou obětí stali, tak je musíme podpořit, musíme použít naše tržní nástroje, naše zásahy, abychom jim pomohli. Máme s tím zkušenost, například už eh, v důsledku ruských sankcí eh, máme zkušenost s pomáháním našim zemědělcům. A já bych v každé takové situaci byl proto, abychom jim pomáhali, aby se nestali obětí Eh, obchodních dohod. Co se týče těch rozdílů mezi členskými státy, to je eh, politicky velmi citlivá otázka, jde o externí konvergenci. A já si myslím, že už jsme na správné cestě, která jde správným směrem, ale kam až v tom eh, zajdeme, v dosahování té externí konvergence, to všechno bude muset rozhodnout ještě rada a parlament. Kolego Davide, máte doplňující otázku? Jestli máte představu o jiných možných nástrojích, jak zabránit důsledku eh, těch obchodních dohod, o kterých jsme hovořili, než je eh, podpora zemědělců eh, po té, co dojde k ztrátám v jejich hospodaření? Ah, This is the, it should be general principle in the, in... To by mělo být obecnou zásadou v mezinárodním obchodě. No, sice to, že bychom měli požadovat stejné standardy od dovozců, jakož i od našich evropských producentů. Mohu vám uvést příklad. Například jsem měl na starosti Eh, audit o bezpečnosti potravin. Jeden z těch závěrů byl ten, že se do Evropské unie dovážejí produkty z Jižní Ameriky, které se vyrábějí za použití pesticidů, které jsou v Evropské unii zakázány a k tomu by docházet nemělo. Musí se posílit kontrolní systém A obecně za to bychom se měli držet té zásady, že stejné standardy budou požadovány i po těch, kteří dováží eh, své zboží do Evropské unie. Pan kolega Kužměk na jednu minutu. Pane převodní. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Děkuji mnohokrát především za vaši prezentaci. Je z ní jasné, kam chcete směřovat během nadcházejících pěti let a i dále do budoucnosti. Není mám otázku. Evropská unie je největším vývozcem zpracovaných potravin. V roce 2017 to bylo 140 miliard euro. A máme tam přebytek 20 miliard euro, ale vypadá to úplně jinak při obchodu s nespracovanou zemědělskou produkcí. Tady máme zhruba 50 miliard euro vývozu, ale dovážíme 80 miliard euro. Vidíme tedy, že zde je obchodní deficit, který představuje 30 miliard euro. A ta tendence zůstává. Proto jsem se chtěl zeptat, jak vidíte tuto problematiku. Jak si myslíte, že je důležité zajistit Evropanům i těmito prostředky bezpečnost dodávek potravin? Pan Vojčechovský, dvě minuty. Vaše údaje jsou správné. A úspěšnost eh, Evropské unie je v tom, že jsme čistým vývozcem potravin, ale ta úspěšnost se odvíjí od dovozu. Myslím, že můžeme říct, že potravinářský průmysl je úspěšnější než naše zemědělství. A taková je situace v mezinárodním obchodě. Je potřeba více podpořit naše zemědělství, abychom zajistili bezpečnost potravin pro evropské občany. Pane Kušmíku, máte nějakou doplňující otázku? Pan vzpomínal... Ano. Vy jste hovořil o své zprávě, kterou jste zpracovával v Evropském účetním dvoře a která se týkala podpory mladých zemědělců z prostředků z druhého pilíře. Ta zpráva teda nevypadala úplně pozitivně, co se týče hodnocení společné zemědělské politiky. Vy jste to také uváděl na začátku svého vystoupení. Říkal jste, že 4 miliony zemědělských podniků přestaly existovat během posledních deseti let. A já jsem se chtěl v této souvislosti zeptat, jestli v nadcházející finanční perspektivě budou prostředky z druhého pilíře lépe využitelné tomu, abychom zabránili tomu procesu mizení zemědělských podniků v EU. Děkuji. Thank you. Thank you uh, that you ask about the, the Děkuji. Vy jste poukázal na tu zprávu účetního dvora, to je velmi významná zpráva. Během dvou finančních období jsme vynaložili 10 miliard euro na podporu mladých zemědělců. a za tu dobu e, se jejich počet snížil z 3,3 na 2,2 milionu zemědělců. Ale ta situace v většinských státech se liší. Jsou tady země, kde většina zemědělců má 65 let a více, jako v Portugalsku například. Potom jsou tady členské státy, kde ta Situace je lepší, Německo, Rakousko, Polsko, tam jsou na tom relativně lépe, ale ukazuje se, že ten eh, program pro mladé zemědělce by měl být flexibilní. A je potřeba to přizpůsobit podmínkám v jednotlivých zemích. Flanagan für eine Minute. Děkuji. Kolega Fenege na jednu minutu. Děkuji. Už eh, tady zazněly otázky, které jsem chtěl také položit. Chtěl bych se zeptat na otázku dovozu hovězího masa. Týká se to obchodních dohod, jako je ta s Mercosurem, kdy dochází k situaci, podle mých informací, že se dováží 300 tisíc tun hovězího masa každý rok. V té dohodě s Mercosurem je takzvaná pojistka, která umožňuje zavést dočasná opatření na omezení toho dovozu, pokud by došlo k tomu, že by to eh, mělo škodlivý dopad na určité sektory. Pokud by došlo k takto nečekanému nárůstu dovozu, tak by to mělo platit i v situaci, kdy Eh, to bude ta očekávaná situace na konci tohoto měsíce, kdy evropští producenti ztratí přístup na trh, který představuje 250 tisíc tun eh, hovězího masa. Pokud tedy přijdeme o ten britský trh v důsledku Brexitu, tak jakým způsobem se ta pojistka bude realizovat. Určitě bychom se měli nejprve postarat o náš vlastní trh a potom se starat o ty ostatní. Pane Vojčechovský? Máte dvě minuty. Děkuji. Moje odpověď možná nebude úplně kompletní, ale já mohu říci, že kdyby taková situace nastala, já jsem o tom slyšel, o problémech irských, ale nejenom irských producentů. Pokud eh, mě schválíte ve funkci, tak eh, já pojedu do Irska, abych se tam s tou situací seznámil na místě a zjistil, co budou irští zemědělci potřebovat a jak jim bude moci pomoci. To tady eh, říkám, ale samozřejmě se netýká jenom Irska. Bude to můj způsob práce. Budu se snažit hledat řešení společně s těmi, kterých se to dotýká. Vielen Dank, Herr Kollege Flenig. Pane Flanagene, máte doplňující otázku? Ano. Já doufám, že to skutečně uděláte. Co se týče antimakrobiální rezistentnosti, jak k tomu budete přistupovat, budete se snažit hledat alternativy, aby se zamezilo těm příčinám, protože teď jsme v situaci, kdy je možné s tím něco udělat, pokud to neuděláme, tak naši, naše děti, eh, naše vnuci nám za to určitě nepoděkují, pokud s tím konečně něco neuděláme. Tak oni přijdou o budoucnost, takže jaký máte postoj, jaký máte přístup k antimakrobiální rezistentnosti. Děkuji, pane Fengene. To nebyla doplňující otázka, to je úplně jiné téma než to předchozí. A pane Vojčechovský, samozřejmě na to můžete odpovědět. Eh, I, I, I like to answer for this question. Já na to odpovědět eh, můžu ve svém posledním auditu účetního dvora jsem eh, psal o této antimakrobiální rezistentnosti také v zemědělství. Ta oficiální zpráva ale bude zveřejněna teprve příští eh, měsíc účetního dvora, takže vám nemůžu teď uvést přesné závěry, ale jsem si toho vědom a určitě Eh, musíme eh, dosáhnout snížení používání eh, antibiotik v zemědělství. A vaše otázka týkající se intenzivního zemědělství. Jsem proto, abychom to nepodporovali. Intenzivní zemědělství není dobré řešení pro životní prostředí, pro klimatické změny. Já chci být komisařem, který to nebude podporovat. Děkuji, tímto jsme dospěli ke konci kola koordinátorů a výborně to časově zvládáme. Ehm, konec byl přesně naplánován na 15. hodinu 25. minutu a nyní zahajujeme druhé kolo 18 dalších otázek. A i nadále budu velice striktně přistupovat k řečnickému času jako první kolega Zojdo na jednu minutu. Děkuji. V roce 2018 vláda USA zavedla 18% daň pro stolní olivy. Jedná se zejména o importy či exporty z Španělska, Andaluzie, což vedlo ke ztrátě mnoha pracovních míst. Pohlíží se na to na útok, který není vlastně směřován pouze na Španělsko, ale na celý potravinářský sektor Evropské unie a jistě to nebude poslední útok. Trumpova vláda chce opět s něčím obdobným přijít. Tentokrát se ovšem jedná o desítky typů potravin, olivy, olivový olej, maso, nápoje, sír a další. Hovoří se o, žme, o možném zavádění dalších nových cel, co znamená, že mnoho zemědělských podniků se bude muset vzdát amerického trhu a opět to ohrozí desítky tisíc pracovních míst v Evropě. Jaká konkrétní opatření plánujete jakožto komisař, abyste ochránil potravinářský sektor v Evropě a proti protekcionistickým útoku jako těmto? Děkuji, já jsem už o tomto problému, kterému čelí španělští zemědělci, slyšel. Dnes pro tuto chvíli mohu pouze prohlásit, že s panem komisařem Hoganem, který bude mít na starosti obchod, budu pracovat na tom, aby se tato otázka více řešila. Budu se snažit najít nástroj, který pomůže španělským zemědělcům. Přesně úplně nevím, o co jde, ale v každém případě případné kroky probereme s panem komisařem Hoganem a děkuji vám mnohokrát, pane Zojdo, za signalizaci tohoto problému. Frágy. Děkuji, kolego Zojdo. Máte doplňující dotaz? Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji panu nominovanému komisaři za jeho odpověď, zejména za to, že slíbil, že eh, o tom bude hovořit s panem Hogerem, který byl dosavadním komisařem. Je třeba, abychom byli připraveni. Ještě jednou bych chtěla zdůraznit, k čemu ve Španělsku, konkrétně v Andaluzii, došlo. Ta situace je naléhavá. Je třeba, aby komise jednala co možná nejrychleji, dokud, než bude příliš pozdě. Děkuji. Pan Vojčechovský na jednu minutu. Uh, once again, thank you. Já vám také děkuji za to, že jste Zmínil tento problém, že jste na něho upozornil, je zjevně vážný a musíme ho vyřešit. Děkuji. Děkuji a nyní kolegyně Aguilera na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát a srdečně vás zde vítáme. Pane kandidáte, rád bych hovořila o nové strategii, kterou chce zrealizovat eh, nově zvolená předsedkyně komise. A totiž ta strategie eh, přímo tedy z podniku na, spole na vidličku. Bylo mnohé krizí, například krize z BSE. A nové, nová komise by ráda zvolila nový přístup. Ptám se Znamená to, že tady můžeme počítat, že skutečně bude zahájena skutečná potravinová politika EU, která se opře o zkušenosti GD Agri v kombinaci s dalšími generálními ředitelstvími, například pro zdraví, vnitřní trh či hospodářskou soutěž. To by byla, pokud by to tak bylo, byla by to pro mne skvělá novinka, jistě i pro novou komisi, ale ve vašem pověřovacím dopise Předsedkyně komise od DG Agri požaduje pouze příspěvek k nové strategii z farmy na vidličku. Nemáte pocit, že by nání ředitelství pro zemědělství mělo mít vedoucí úlohu v rámci této nové strategie? Jak to tedy bude konkrétně vypadat? Pan Vojčechovský? Děkuji vám za otázku. Ano, to je velice důležitá strategie. Jejíž jenom jednou součástí je zemědělství a generální ředitelství pro zemědělství a komisař pro zemědělství se na ně budou účastnit. Ale jak jste zmínila, je to také strategie, která se týká veřejného zdraví, tedy generální ředitelství Sante, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a tak dále. Pochopitelně je nejdůležitější kvalita toho, co jíme, ale stejně tak je důležité, jak ty potraviny vyrábíme. Moje povinnost jako komisaře odpovědného za zemědělství, pochopitelně pokud mě schválíte, bude bude propagovat a podporovat trvalé udržitelné zemědělství. výrobu potravin, která bude příznivá pro životní prostředí, která bude příznivá pro klima a která bude zlepšovat zacházení se zvířaty. Je to konec konců jeden z důvodů, respektive druhý z důvodů, proč jsme chtěli takovou tu dlouhodobou strategii pro společnou zemědělskou politiku. Potřebujeme mít prostě trvale udržitelný potravinový průmysl. A to byl taky jeden z těch dvou důvodů, proč jsem se rozhodl přijmout tento návrh kandidovat. Aguilera. Děkuji mnohokrát kolegyni Agil. A nyní tedy kolegyna Aguilera doplní otázka. Ano, ano, souhlasíme. Ale já jsem vám chtěla zprostředkovat jednu věc, a totiž to, co si přejeme my, a to je to, aby ta koordinace nové strategie se skutečně opírala o generální ředitelství eh, pro zemědělství. Ty mají mnoho zkušeností, nejde tady o to vytvářet něco zcela nového. A tady je DG Agri skutečně zásadní. Jaké jsou tedy vaše ambice 10.10. se k tomu vyjádří sektor oliv ve Španělsku. Já doufám, že vyslechnete španělské producenty oliv a že je podpoříte. Pan Vojčichovský? Jak už jsem prohlásil, a mohu klidně zopakovat, problém španělských producentů oliv je pro mě zajímavý a rád pomůžu ho vyřešit. Teď, co se týče strategie eh, z farmy až na stůl. Možná, že to není nic nového pro zemědělství, že co je nové, je ta jiná struktura. Pro zemědělství to bude znamenat, zkrátka, že bychom měli dělat více pro ochranu životního prostředí a klimatu a biologické rozmanitosti. Ne, že bychom v minulosti s tím nic nedělali, ale teď bychom měli dělat více kolegy Či... Děkuji a nyní kolega Čiolos na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Pane designovaný komisaři, často se mne ptají, jaké konkrétní projekty máme předložit, máme-li získat znovu důvěru evropských občanů. A myslím si, že jedním z nich může být společná zemědělská politika. Evropa nechápou, že různorodost zdravých potravin, biodiverzita a lepší ochrana životního prostředí se lépe zaručuje na evropské úrovni. Ale především se musíme postarat o lepší živobytí evropských zemědělců. Mám za to, že lidé v tuto chvíli vnímají společnou zemědělskou politiku jako slabou. A potom členské státy tendují si znovu vzít za ní zodpovědnost. Chci od vás konkrétně slyšet, že budete bojovat proti znovu převedení zemědělství do pravomoci členských států. Rád bych, aby ta vize, kterou máte, odpovídala skutečnosti. Pokud dostanete do gestce společnou zemědělskou politiku, tak se táží, jestli budete spolupracovat s námi, s Evropským parlamentem, abychom vytvořili novou vizi. Poprosím, abyste pomaličku skončil. Dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane Čološi, za vaši otázku. No samozřejmě, že budu spolupracovat s Evropským parlamentem. Velmi úzce budu spolupracovat s Evropským parlamentem na vytváření dlouhodobé vize pro evropské zemědělství. Budete mými prvními partnery v této diskusi jako Evropský parlament. Podpora evropských občanů pro zemědělskou politiku je zásadní. A už existuje. Většina evropských občanů chápe, že potřebujeme podporovat zemědělce chápe, že společná zemědělská politika je nutná. Lidé ale očekávají, že zemědělská politika by měla být méně škodlivá pro životní prostředí, pro klima, pro eh, biologickou rozmanitost. Lidé se obávají, že intenzivní zemědělství, průmyslové zemědělství ohrožuje životní prostředí a ohrožuje klima. A veřejnému mínění bychom měli vyslat jasný signál, že společná zemědělská politika bude směřovat ekologič, k ekologičtěj, ekologičtějšímu systému. Teď, co se týče renacional, re, pardon, renacionalizace, tak jak už jsem opakoval, jsem připraven k další diskusi. Možná, že některá řešení budou příliš inklinovat k renacionalizaci. Já to tak nevidím, ale možná budeme potřebovat více kontroly na evropské úrovni. V každém případě budu připraven o tom s vámi diskutovat a zlepšit tento původní prvotní návrh. Haben Sie Nachfragen? Máte doplňující dotaz, pane Čeloši? Děkuji mnohokrát. Pane dezignovaný komisaři, i v rámci komise vám budou říkat, tohle nejde, ono nejde. A zajímalo by mne, jestli jste schopen na sebe přijmout závazek naplnit společnou zemědělskou politiku nový, novou politickou energii, tak abychom to byli schopni dokončit a opravdu vytvořit novou perspektivu pro SZP že by nešlo jenom o přerozdělování peněz mezi členské státy. Chceme vytvořit novou vizi o zemědělství. A rád bych od vás slyšel závazek. Nad rámec detailní diskuzi bych rád opravdu slyšel, jestli máte vizi, jak má vypadat zemědělská politika. Na jednu minutu odpověď. Thank you very much for, for this Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Motivaci spolupracovat na vytvoření této vize zajisté mám. Naše diskuse o budoucnosti zemědělství zatím probíhala pouze v pětiletých perspektivách. V tom smyslu, že se volí nový parlament, nová komise, následně tedy nový komisař. A potom občas jsme řešili sedmileté období v souvislosti s finančním výhledem. Teď jsme ve zvláštní situaci, že vlastně máme všechno dohromady. Novou komisi, nový parlament, a novou, nový, nový finanční výhled, novou společnou zemědělskou politiku a myslím, že to je skvělá příležitost pro to začít uvažovat o dlouhodobější strategii. A opravdu se na vás obracím s žádostí úzce spolupracovat na vytváření této dlouhodobé vize. Pokud na konci svého funkčního období, tedy pokud mě schválíte, takovou to vizi budeme mít, tak to bude náš společný úspěch. Děkuji. Dank, Frau Kollegin Sander, für eine Minute. Ani Sander, na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Volatilita cen, surovin, přírodní katastrofy, mezinárodní obchod, to jsou všechno věci, které mají dopad na příjmy evropských zemědělců dopady klimatických změn, postupné zbližování evropských trhů se světovými cenami. Má to své dopady. A navíc je to smutná realita, která se objevuje každodenně i v zemědělství. Ve zprávě Evropského parlamentu předchozího výboru pro zemědělství o tom hovoříme. Snižují se základní, základní platy, snižují se příjmy, dochází ke konsolidaci omnibusu, Vytváříme při vytváříme nástroje pro předběžné varování a vytváříme rezervy pro zemědělské krize. To se určitě vyvíjí správným směrem, ale z vašich odpovědí musím říct, že jsem se nic nedozvěděla o těchto tématech. Navíc názory v radě se liší, tak se vás stáží, jestli budete schopen modernizovat tyto nástroje tak, abychom ochránili zemědělce a zemědělské trhy před šoky. Pan Vojčechovský dvě minuty. Thank you. My... Děkuji. Možná moje písemná odpověď nebyla úplně jasná. Tak ještě jednou tedy budu deklarovat, paní Sander. že musíme učinit více pro lepší ochranu zemědělců na trhu. Na společném trhu máme řadu problémů. Už máme zkušenosti s tím, jak se pomáhá zemědělcům v takovýchto situacích. Konec konců jsem odkazoval k zákazu vývozu do Rus, eh, dovozu z Ruska a podobně. Ale měli bychom udělat více, protože občas ta podpora nestačí. A vidím v tom jednu z hlavních výzev pro Evropskou komisi. a mohu tedy prohlásit, že to bude důležitou součástí mé práce komisaře. Tedy posílit systém tržních intervencí. Frau Kollegin Sander. Kolegyně Sander, máte doplňující otázku? Ano, ráda bych trvala na těch nástrojech pro řízení a rizik. To je zásadní pro to, abychom vlastně tlumit nějaké ty brutální šoky a proto to rozhodnutí to zahrnout tyto nástroje do programu pro rozvoj zvenkova aby bylo vhodné, aby členské státy mohly na výběr a mohly je použít. To tež samozřejmě používám, poukazuje na to, že používání takovýchto nástrojů ze strany zemědělství je slabá, protože je to velice nákladné, tak já chápu, co jste právě řekl řekl, ale konkrétně, jak chcete investovat právě tady do tohoto tématu, aby ty ehm, byl lepší použití takovýchto možných nástrojů. Pan Vojčechovský, na jednu minutu. My answer it... Moje odpověď na vaši otázku, jak asi pochopíte, nemůže být úplně přesná. Jsem-li eh, kandidátem na komisaře, ale mohu prohlásit, že jako komisař budu spolupracovat s zemědělci, s poslanci na tom, abychom nalezli dobré řešení, abychom posílili ten systém ochrany pro zemědělce. To vám mohu říci dnes jako kandidát na komisaře. Dank, Frau Kollegin Afra. Děkuji, kolegyně Avram, na jednu minutu. Eh, pane Vojčechovský, na úvod eh, jste hovořil o těch milionech zemědělců, eh, kteří zmizeli, přestali hospodařit. Hovořil jste o těch lidských tragédiích, ale tak mluvíme o různých tržních mechanismech, o vývoji na vnitřním trhu, o rozdílech mezi členskými státy. Ale já bych chtěl zmínit ještě další věc což je vztah mezi zemědělci a e, velkou obchodníky, velkými prodejci. Vy jste se zmínil o tom ve svých písemných odpovědích, že jsou zemědělci ve slabším postavení. Že by to tak nemělo být. Jaké konkrétní kroky můžete přijmout? abyste to zlepšil, abyste posílil to postavení eh, eh, zemědělců vůči velkým obchodníkům. Děkuji vám, paní Avram, za vaši otázku. Před 12 eh, lety, když jsem byl poslancem v roce 2007, tak jsem byl jeden z autorů eh, prohlášení, které potom přijal celý parlament, eh, kde jsme vyzývali komisi k lepší ochraně zemědělců právě ve vztahu k těm velkým prodejcům. Pamatujte si, když jsme sbírali podpisy tady v parlamentu, <clears throat> tak jsme eh, mohli využít toho, že nás v tom podpořili různé evropské asociace zemědělců a poté, co se nám to podařilo prosadit, tak jsem jim také chtěl oficiálně poděkovat. A oni eh, mi řekli, že bych se o tom neměl zmiňovat, protože se báli, že to bude mít nějaký negativní dopad eh, na ně, že se jim za to budou odplácet ti ty řetězce supermarketu. A toto byla jedna z věcí, které vedly k tomu, že dnes máme směrnici o nekalých obchodních praktikách. Stanuli se komisařem, tak to eh, budu snažit dohlednout na správné provádění této směrnice protože to je ten nejlepší způsob, jak naše zemědělce chránit. Paní Avram, máte doplňující otázku? Ano, já bych to chtěla využít, abych se ještě zeptala pana Vojčekovského, jestli může říct něco konkrétního Eh, jak naloží s tou analýzou a jestli tedy eh, se zasadí o zlepšení postavení zemědělců. Jak jsem právě říkal, tak eh, mým úkolem bude dohlednout na správné provádění této legislativy. A potom budeme muset eh, neustále monitorovat situaci a případně zasáhnout tam, kde dojde k nekalým praktikám ze strany těch prodejců. No budeme muset využít právní nástroje na jejich pomoc. a v tom budu spolupracovat eh, s komisařkou pro eh, hospodářskou soutěž, ale s dalšími kolegy. To je asi tak eh, všechno, co k tomu mohu teď říci. Děkuji. Teď kolega Guerreiro. Jenom, pane Vočekovský, pan Guerreiro sedí za vámi. Vážený pane nominovatý komisaři, co se týče veškeré toho znepokojení, co se týče blaha zvířat a rostoucí hrob, hrozba antimikrobiální rezistence, je důležité, aby komisa zavedla jasné politické změny ve způsobu, jak vyrábíme potraviny v Evropě, zejména tím, že drasticky omezíme Eh, chov dobytka. Důležité je, abychom zavedli nové modely chovu a výroby potravin, abychom neměli příliš intenzivní zemědělství, které příliš znečistuje a abychom neměli zemědělství, které se pouze zaměří na kvantitu. Je důležité spíše se zaměřit na lepší využívání pro surovin, na snižování nákladů na produkci a na lepší kvalitu potravin jak tedy v rámci SZP chcete vytvořit nějakou novou strategii pro blaho zvířat, Vím, že, že ta poslední změna byla z roku 2015 a jak chcete zaintegrovat blaho do nové společné zemědělské politiky a co chce udělat DG Sante a jak chcete vlastně zapojit DG Sante při posuzování strategických plánů. Děkuji, panu Očechovský. Dvě minuty. As improvement of the animal welfare standards is will... Lepšení životních podmínek zvířat eh, bude rozhodně jedna z mých priorit. Já bych chtěl poukázat na svou zkušenost a audity eh, podmínek eh, chovu zvířat. To byla jedna z těch prvních věcí, které se dostal na starost, kontrolovat tyto věci. A naším zjištěním bylo, že systém je efektivnější, když budeme motivovat eh, zemědělce k tomu, aby ty standardy zlepšovali sami, spíše než je sankt, eh, trestat za nedodržování. Máme tady také opatření v té současné zemědělské politice, je to opatření číslo 14 a také v programu rozvoje venkova. Máme podobné opatření, ale používalo se to velmi málo pouze 1,5 miliardy euro bylo využito na tyto účely a proto bychom to měli více využívat a motivovat zemědělce k tomu, aby zlepšovali standardy chovu, aby méně intenzivně hospodařili, aby využívali letní pastvy aby měli menší intenzitu, aby používali slámu na, jako podestýlku pro prasata. To je typ eh, zemědělství, který bych rád podpořil. Podle mě je lepší mít 100 eh, farem s tisíci prasaty, než mít eh, 100 farem se 100 tisíci prasaty. To je eh, lepší jak pro zvířata, tak pro životní prostředí. Eh, pan eh, Guerrero? Pane nominovaný komisaři, ještě se zaměřím na blaho zvířat. Tady vidíme neustále selhávání v implementaci ze strany členských států, zejména to se týče transportu živých zvířat. Tady bylo mnoho různých zpráv, které jasně ukazují, že e, jsou přepravovány ve velice špatných podmínkách na příliš dlouhé vzdálenosti, že to je v rozporu s novým nařízením. Proto se tedy ptám, e, budete se snažit nějakým způsobem omezit či se zakázat před transporty zvířat na dlouhé vzdálenosti v Evropě a jakým způsobem hodláte financovat či právě nefinancovat financovat takovýto typ obchodu se zvířaty. Děkuji. Thank you. This is very, there is... Děkuji, to je velmi důležitá otázka. A já bych rád vytvořil alternativu i pro tento způsob podnikání. Nevím, jak je to ekonomicky vlastně možné, že Dobytek z Irska se převáží kamionem do přístavu, potom po lodi do Evropy. Jsou to velmi dlouhé transporty. ale my bychom měli podpořit oběhovou ekonomiku, tedy zemědělce, kteří jsou eh, propojeni s tou místní ekonomikou, kde není potřeba přepravovat eh, dobytek na dlouhé vzdálenosti, kde ta produkce jde hlavně na, ty, na ten místní trh. To je alternativa, kterou bychom my měli podporovat. Děkuji, paní Bizoto. Děkuji. Evropské zemědělství se používá jako eh, vyjednávací taktika v dohodách o volném obchodu se třetími státy. A jde o komodity, jako je cukr, mléko, maso, rýži a tak dále. A potom se to využívá v těch jednáních se třetími eh, zeměmi a vede to potom ke zvýšenému dovozu těchto komodit eh, ze třetích zemí. Jak chcete v příštích pěti letech zajistit konkurenceschopnost evropských zemí, na těch malých evropských zemědělců a jak chcete chránit náš trh před tím dovozem, který eh, sem přichází v důsledku, eh, v důsledku těch obchodních dohod a jak chcete chránit některé eh, komodity, které si to zaslují. Pane Vojčechovský, na dvě minuty. To je velmi důležitá otázka. Já vím, eh, že když jsem byl poslancem, tak jsme řešili podobný problém před mnoha lety. A i já jsem měl podobnou otázku na tehdejšího komisaře. Týkalo se to fungování mezinárodního obchodu a tím, že zemědělci nejsou dostatečně chráněni, protože tehdy ten průmysl byl chráněn více než zemědělství ale já mohu eh, prohlásit, že budu velmi úzce spolupracovat zejména s komisařem pro obchod na tom, abychom chránili naše zemědělce před dopady mezinárodního obchodu. Jde o to, aby naše zemědělci se nestali obětí Děkuji, paní. Vy eh, co to máte, doplňující otázku? Tato diplomatická jednání mají velmi dopad na náš potravinářský průmysl. Eh, měl dopad eh, sankce na Rusko, ale i vztahy se Spojenými státy. Nás stály miliony dolarů. Eh, velmi to poškodilo také italské zemědělství. Mě zajímalo, jak to bude fungovat v rámci komise. Budete mít odvahu bránit zemědělství v rámci komise proti eh, těmto diplomatickým tlakům? Pane Vojčechovský, máte jednu minutu. Já na to chci odpovědět ano, určitě eh, budu mít odvahu bránit zemědělce. Já chápu svou funkci eh, komisaře pro zemědělství jako eh, jakéhosi advokáta za zájmy zemědělců a to tam, kde to bude potřeba. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Aguilar. A nyní na jednu minutu Pane Vojčechovský, paní kolegyně Aguilar sedí opět za vámi. Ano, vážený pane eh, nominovaný komisaři, mám otázku samozřejmě na vás, to je logické, ale začalo bych tím, že bych vás nejdříve poprosila o to, abyste zohlednili, že existují rozdíly v evropském zemědělství. Středomorské zemědělství existuje, také existuje intenzivní chov dobytka. Kolegové o tom již hovořili. Rovněž byste měl být dostatečně silný na to, abyste zabránil tomu, aby Evropská unie obětovala chov dobytka ve svých obchodních dohodách. A prosím, dbejte také na vědu vzhledem k ekologickým výzvám. Aktuální situace v zemědělství si vyžaduje nová opatření. Zemědělci mají čím dál tím více podmínek a omezení při produkci. A tady je otázka, jaké nové podněty a nástroje dáte k dispozici zemědělcům, tak, aby byli schopni konkurovat na trhu, který je čím dál tím více globální. Pan Vojčekovský na dvě minuty. Děkuji vám za vaše otázky. Já s vámi souhlasím v tom, že bychom měli vnímat problémy zemědělců v celé Evropě. Občas si vytváříme názory na základě situace ve středu Evropy, ale vím, že na jihu Evropy anebo v nejvzdálenějších regionech jsou problémy specifické. Vzpomínám si, že třeba během reformy a, trhu s cukrem byla velice důležitá má návštěva na Kanárských ostrovech anebo na ostrově a Reunion. Tam se pěstuje cukrová třtina a třeba banány. Jsou to sektory, které bychom také měli v Evropské unii chránit. Teď co se týče ekologie. Já jsem pro dobré zacházení se zvířaty. To je pro mě klíčová myšlenka. Myslím si, že je potřeba apelovat na zemědělce, aby zlepšili zacházení s hospodářskými zvířaty a že bychom se měli snažit je v této změně podporovat. To mně přijde klíčové. Podporovat je, aby dobrovolně zlepšovali zacházení se zvířaty. Já si myslím, že nejsem žádný extrémní ekolog. Zemědělci jsou ekologové přirození. Slyším názory, že prvním ekologem je zemědělec. Ale měli bychom je v tom podporovat, měli bychom jim pomáhat a nebojovat proti ním. Frau Kollegin Děkuji, kolegyně Aguilar. Doplňující otázka. Děkuji, pane nominovaný komisaři. Víte, že naši zemědělci smějí používat čím dál tím méně fitosanitárních přípravků. Evropská unie mnohé zablokovala. A základní výzkum, výzkum, co se týče zemědělství, opouští EU. Jaké signifikantní změny hodláte zavést, abyste čelili této tendenci? Pan Vojčichovský, na jednu minutu. I can say now that... Už teď mohu říci, že jsem připraven diskutovat na toto téma. Teď ještě nemám odpověď úplnou. Prostě musíme o tom diskutovat a najít nějaké dobré řešení. A já jsem připraven o tom diskutovat s vámi, paní poslankyni, s ostatními poslanci a poslankyněmi tohoto parlamentu. Já A nyní kolega Jár na jednu minutu. Vážený pane nominovaný komisaři, ve svých písemných odpovědích uvádíte, že reformu Phila Hogana, že, jich, že v ní chcete progresivně a inovativně pokračovat a dokončit ji. Má být etablován nový systém, má se přerozdělit přímé pravdy ku prospěchu malých podniků, malých rodinných podniků. Na výboru a kdy jsme o mnohem hovořili, jsme o mnohem, na mnohem se usnesli. Co si myslíte o propisu, který jsme nalezli na Agri, který se týkal malých podniků a toho zastrpování. Nemyslíte si, že je konečně na čase, abychom odstranili rozdíly v přímých platbách mezi členskými státy? To jsou tedy ty platby, které dostávají zemědělci ve stejné členské zemi a možná nakonec, možná to bylo také asi překladem, hovořili jste o indu, intenzivním a průmyslovém zemědělství stejným dechem. Já v tom vidím rozdíl. Podle mě je průmyslové zemědělství něco jiného než zemědělství intenzivní. Pan Vojčechovský. Thank you. Děkuji vám. Ano, pochopitelně máte pravdu v tom, že intenzivní zemědělství a průmyslové zemědělství není úplně tež. Vidím problém s tím, když budeme mít toho intenzivního zemědělství a průmyslového zemědělství příliš mnoho. A mám za to, že máme. Teď, co se týče vnitřního zbližování, eh, vnitřní konvergence zemědělců, tak to se zmiňovalo právě ve zprávě účetního dvora o budoucnosti společné zemědělské politiky, protože ty rozdíly jsou někdy desetinásobné v rámci jednoho členského státu. Třeba jeden zemědělec dostává 100 euro na hektar a jeho soused dostane tisíc. Není jednoduché tuto situaci radikálně změnit. Občas jde totiž o rozdíly ve struktuře nebo ve velikosti zemědělských podniků. V dlouhodobé vizi pro společnou zemědělskou politiku je potřeba toto dobře vyřešit. A zase jsem připraven o tom diskutovat. Ve stávajícím návrhu pana komisaře Hogana nacházíme krok, který se ubírá tímto směrem, ale souhlasím s vámi v tom, že není dostatečný. Takže je to otázka k další diskusi, pane Jare. Děkuji. Kolega Jár, doplňující otázka. Omlouvám se, možná jsem eh, dal do toho první otázky příliš mnoho různých otázek. Ještě jednou tedy kapel to a degrese. Na výboru to hrálo velkou roli, dlouhé diskuze, nalezli jsme kompromis, který jednak zajišťuje, aby menší podniky dostaly dodatečnou platbu a na druhé straně také zajišťuje, aby členské státy obdržely možnou flexibilitu, neboť podmínky v členských státech se velice různí. Musíme udělat eh, obojí společnou zemědělskou politiku, podpořit malé podniky a zároveň nechat členským státům dost flexibility a hlavně etablovat systém, který bude nebyrokratický a odolný proti podvodům. Ještě jednou se ptám, jste potěšen tím kompromisem, který jsme nalizli eh, na výboru eh, v Agri, právě co se týče toho kapingu a té degrese? <laughs> I can uh, uh, answer that. Mohu odpovědět, že jsem připraven k diskusi o tomto kompromisním návrhu v budoucnosti. Na stole máme k jednání návrh Evropské komise. Ten kompromis je zajímavý. Obecně jsem proto, abychom přistupovali k věcem flexibilně abychom členským státům dávali možnost se rozhodnout na základě svých specifických potřeb. Protože situace se různí. Máme třeba Českou republiku, kde máme průměrnou velikost zemědělských podniků přes 130 hektarů, zatímco u nás je, to vypadá úplně jinak. Máme Rumunsko, které má po 10 hektarů, Polsko má 10 hektarů průměrnou, velikost zemědělského podniku. Následně tedy musíme přistupovat k jednotlivým státům flexibilně. Především co se týče tedy malých a velkých zemědělských podniků. Máme 80 tisíc zemědělských podniků, které obhospodařují každý přes 250 hektarů. 80 tisíc jich je v celé EU. A ty dostávají 22% přímých pladeb. Inna Vojčekovský. Kolegyně Katajnen, i ona sedí za vámi, pane Vojčechovský. Vážený pane nominovaný komisaři, všichni víme, že pouze rentabilní zemědělství může dovolit bezpečnost dodávek potravin. Co uděláte proto, aby jste zachoval zemědělství, které bude rentabilní a které zároveň přijde s odpovědí eh, pro to, jak bojovat proti klimatickým změnám, jak zajistíte, aby reforma společenské zemědělské politiky zachovala zemědělskou produkci, která bude všude v Evropě rentabilní i v těch nevýhodných regionech. Dále, jak chcete zajistit, aby financování pro rozvoj venkova a kompenzaci přírodních handicapů i nadále hrálo roli a dále taxonomie, balíček financování, to je přímo propojeno druhým pilířem ZP. Jak zajistíte, aby finanční sektor ne zaváděl kritéria k utržitelnosti, která by se vlastně kumulovala a vedla k situaci, která by byla obtížně utržitelná. Děkuji, pan Večechovský. Děkuji vám. Mám za to, že trvalé udržitelné zemědělství, mám za to, že zemědělství s vyššími ekologickými normami bude konkurenceschopné, pakliže mu poskytneme podporu. Nejde tady o to, že bychom měli podporovat intenzivní zemědělství z toho důvodu, že je hospodářsky efektivnější. No, z krátkodobé perspektivy se možná dá říci, že je efektivnější, ale z dlouhodobé perspektivy je naopak méně efektivní. Prostě neseme náklady, které mají formu podpory zemědělců, kteří zase budou chránit naše životní prostředí, kteří budou chránit biologickou rozmanitost a tak dále. Podle mě prostě nemáme na výběr. Žádná alternativa není. Takovéto zemědělství bychom měli podporovat. Je to absolutně nezbytné. A společně s podporou zemědělců nebude, nebudeme je podporovat proti jejich zájmům, nebudeme je nutit, chceme je podporovat. Protože to je konec konců smysl společné zemědělské politiky. Máme první pilíř, máme druhý pilíř, celá zemědělská politika má tento smysl. V tomto smyslu bych odpověděl já. Co nám? Děkuji kolegyně Katajnen pro doplňující otázku. Doufám, že v budoucnosti bude moci hovořit o taxonomii a o kritériích pro udržitelnost. Má doplňující otázka se týká rovněž druhého pilíře. Ve své písemné odpovědi uvádíte, že je třeba, aby venkovské oblasti zůstaly dynamické, plné života. To je výborné, že máte tento názor. Ovšem jsou tady škrty, které jsou plánovány právě pro druhý pilíř, čehož velice litujeme. A veškeré členské státy nutně nemají možnost kompenzovat takovéto škrty. V tom případě by bylo vhodné, abychom měli více flexibility mezi pilíři. Podpořil byste takovouto flexibilitu mezi pilíři? aby členské státy eh, mohly například eh, ekologická opatření financovat z druhého pilíře? Děkuji. Pan Of course, I will... No, samozřejmě. Samozřejmě, že podpořím rozhodnutí členských států o převodu mezi pilíři. Na jednu i na druhou stranu. Z druhého do prvního i z prvního do druhého. A to z toho důvodu, že v různých členských státech panují různé situace. Ale v každém případě by to mělo být pro dobro životního prostředí a pro dobro klimatu. Pro mě je hodně důležité zajistit, aby ty převody mezi pilíři měly takovéto pozitivní efekty. Rozhodnutí o tom, jaká částka půjde do druhého pilíře, ale i do prvního konec konců, ale máte pravdu, že toho druhého se to možná týká více, eh, že v návrhu Evropské komise eh, tam bylo předtím 100 miliard a teď jich tam je jenom 80. No, to bylo politické rozhodnutí parlamentu, rady, členských států. Ti rozhodli, jaký bude rozpočet pro druhý pilíř. Kdyby jsme měli více peněz, byli bychom schopni udělat více. Paní Rondinaj, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, vážení pane nominovaný komisaři. Po minulých pěti letech jsme měli komisaře pro zemědělství, který nedbal na některé klíčové aspekty svého portfolia. Byly to horizontální otázky, byl velmi laxní eh, eh, v těchto eh, věcech a teď je nominován na post komisaře pro obchod. Myslím, že to vedlo k škodlivým dopadům pro evropské zemědělství, zejména to bylo škodlivé pro ty, kteří dbají na kvalitu potravin. V oblasti mezinárodních dohod se zemědělství stálo pouze vyjednávacím eh, aspektem, něčím, co eh, vede ke zlepšení vyjednávací pozice v jiných sektorech. Podléhá to lobbingu velkých eh, nadnárodních firm, které mají největší prospěch z těchto dohod. Například to vedlo k dovozu obilí, které bylo pěstováno eh, za používání glyfosátu. A také dochází k padělání eh, chráněných eh, potravin s chráněným původem. So, vidím. Pane Vojčechovský. Moje role není komentovat činnost předchozího komisaře. Obchodní politika by měla bránit i zájmy zemědělců. A e, vyjádří se k tomu i účetní dvůr ve své zprávě. A já mohu prohlásit, že budu aktivním komisařem a budu chránit evropské zemědělce, pokud by hrozilo, že se stanou obětí takto uzavíraných dohod o mezinárodním obchodu a v tom budu velmi aktivní. Now, I can do, well, I can say this. Thank you. Kollegin Rondinelli zu Namen. Paní Rondinelli, máte doplňující otázku? Mimo mikrofon. No, it is, yes. E voglio chiederle allora come intende promuovere una discontinuità. Eh, chci se ptat tedy, jestli eh, budete jednat jinak eh, jestli budete vystupovat aktivně v těch mezinárodních jednáních a budete bránit eh, zájmy zemědělců. Vojčikovský, für eine Minute. Pane Vojčikovský, máte minutu. Ano, samozřejmě, jak jsem právě říkal, eh, velmi důležitým krokem bude hodnocení dopadu. My musíme mít přesnou znalost o tom, jaké budou potenciální dopady této do obchodní dohody na zemědělství. Musíme si o tom zjistit všechno a potom na základě této analýzy musíme hledat právné kroky nebo opatření. Samozřejmě, že je určitý důvod, proč se uzavírají dohody o mezinárodním obchodu, ale my potom musíme zajistit, aby eh, tyto dohody chránili naše zemědělce. Ale nejprve musíme mít eh, hodnocení všech potenciálních dopadů a to bude mít k dispozici příští rok. Děkuji. Paní Neuchom na jednu minutu. Um, ich habe eine Frage. Eh, mám otázku. Evropská unie se zavázala dosažení cílů trvalé udržitelného rozvoje cílu OSN, e takzvané SDG. Ten první a tedy pátý a patnáctý cíl je pro mě nejdůležitější. Začnu patnáctým. Chránit ekologické systémy, oživovat je a podporovat jejich udržitelné využívání, hospodařit udržitelně s lesy, skončit s degradací půdy a zastavit ztrátu biologické rozmanitnosti. To je tedy na celém světě naším úkolem. Jaký podíl na to máme my s naší zemědělskou politikou? Konkrétně se vám stám, jak se stavíte k kritérium udržitelnosti pro importy krmiv, například soji které se dováží k nám do Evropy. Jak to vypadá se sociální, ekologickou a ekonomickou udržitelností? Jak se stavíte k tématu odlesňování, které se děje například proto, že na té půdě se pak pěstuje soja či ostatní produkty? Tady dvě otázky. Jak chcete zajistit, aby Evropská unie dovážela eh, zemědělské produkty při zachování těchto cílů a aby to tedy nevedlo k negativním ekonomickým a sociálním dopadům a je podpoříte eh, požadavek parlamentu proto, aby krmiva, která se dováží, splněla, splňovala kritéria eh, trvalé udržitelnosti? Pan Vojčekovský? Děkuji, těch otázek bylo hodně. Ale co to jste říkal o dovozu soji? To je nezbytné, protože eh, chov dobytka se vyžaduje velké množství krmiv. Ta soja je určená zejména na, jako krmivo. Dovážíme 40 eh, miliard tun soji každý rok. Ale jak už jsem říkal, my chceme podpořit zemědělce i z druhého pilíře, pokud nepoužívají dovážené komodity. To, je, to bude jeden z mých eh, prvních návrhů. No, co se týče udržitelnosti, to je velmi důležitý úkol pro zemědělství a měli bychom v tom pokračovat. A teď jsem zapomněl na tu vaši otázku. Ven mikrofonu. Eh, eh, odlesňování, hospodaření s lesy, jak tam chcete zajistit udržitelnost? Desertifikace. Eh, k tomu také, k tomu také eh, k tomu také účetní dvůr připravil zprávu eh, ochrana půdy, to je také důležité téma, klimatické změny. Hm, zemědělci jsou obětmi klimatických změn, dezertifikace je velký problém v EU a já budu spolupracovat s komisařem pro životní prostředí, abychom to eh, řešili. Co se odlesnění týče, my v Evropské unii tento problém nemáme. Z eh, posledních 20 letech se zvýšila rozloha lesů o 11 milionů hektarů, ale dochází k tomu na jiných kontinentech a a měli bychom tomu věnovat eh, pozornost. Pani Neuchel, máte doplňující otázku? Sie haben die europäische... Ano, Částečně se představil evropské zemědělství jako oběť v této roli, ale já jsem argumentovala opačně. Kde je evropské zemědělství také pachatelem? Protože se je, je spolu vino na tom odlesňování a kde neseme vinu na tom, že se například plochy používají pro produkci soji. Já se ptám, jak se stavíte k té odpovědnosti, kterou my máme, jakožto Evropský výbor Agri, za tu celosvětovou situaci. Pan Vojčechovský na jednu minutu. Maybe I, I this controversial, uh, controversial opinion that uh... Je to trochu kontroverzní hovořit o zodpovědnosti zemědělství, protože zemědělci jsou nuceni k tomu, aby využívali tato dovážená krmiva. Nemají jinou možnost. Ale potřeba říci, že bychom měli podpořit eh, místní eh, zemědělství v místním měřítku, jako jednu ze způsobů, jak snížit dovozy ze třetích zemí. Děkuji. Kolega Kalinovský na jednu minutu, prosím. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát. Už padly otázky o vyrovnávání pladeb. Tak se dostaneme k návrhu rozpočtu na další finanční výhled. Tam máme podmíněnost přístupu. A ty podmínky to je dodržování právního státu a finanční kázně. Kdyby se tato doložka vztahovala na nějaký členský stát, tak především první velkou cenu za to ponesou zemědělci. A konec konců subvence jsou 50 příjmu po odečtení nákladu. Jak vy vnímáte tento nástroj? A druhá otázka se týká strategických plánů a povinností definice aktivního zemědělce. To je pro naši zemi velice důležité, protože 50 příjemců dotací nejsou zemědělci, ale vlastníci půdy a s tím je potřeba konečně něco udělat. A doufám, že vy to podpoříte. Herr Wojciechowski, <clears throat> Antwort für zwei Minuten. Wojciechowski, máte dvě minuty. Eh, active farmer. Co se týče definice aktivního zemědělce, tak s vámi souhlasím. Takovou tu definici potřebujeme. A během dalšího legislativního postupu budu spolupracovat a budu ochoten o tom diskutovat. Nyní k vaší první otázce, týkající se podmíněnosti ve smyslu právního státu a dopadu na rozpočet. Tady bych odpověděl tak, že máme stanovisko účetního dvora k tomuto tématu, k tomuto návrhu na řízení. A mohu vám přečíst jenom názvy těch kapitol. Já nejsem autorem mimochodem tohoto stanoviska. Psal to jeden z kolegů z účetního dvora. Pochopitelně je za to zodpovědný celý účetní dvůr, ale připravoval to jeden z mých kolegů. Tedy nové mechanismy s rozhodovacími pravomocemi komise, neproběhl, neproběhlo hodnocení dopadu, kritéria nebyla jasně specifikována, nemáme jasnou povinnost pro Evropské komise vyhodnotit možnost z vlastní iniciativy ukončit určitá opatření. Není tam nucena Evropská komise hodnotit potenciální finanční dopad na národní rozpočet a na konečné příjemce. Není mou rolí hodnotit návrh Evropské komise, ale podle stanoviska účetního dvora nebyl tento návrh připraven dobře. Řekl bych to takto. Děkuji. Danke, eh, kolegy Kalinovský, co náfrage. Plnící otázka kolegy Kalinovského. Stanovisko zpravda, které Děkuji vám za vaše stanovisko k otázce aktivního zemědělce. Když se pracovalo na, této prá- na tomto návrhu, tak vaše vláda byla proti. Teď, co se týče té podmíněnosti, tak já mám na vás jednu prozbu, jakožto na budoucího komisaře. A jako zemědělec mám od vás velkého očekáva- velké očekávání, že přesvědčíte ostatní komisaře a komisařka, možná i radu, aby zemědělci byli vyloučeni z této kapitoly o podmíněnosti, protože pokud někdo něco udělá buď to nedbalé, anebo spáchat nějaký trestný čin, tak prostě není možné, aby za to platili zemědělci 50% svých příjmů. Já si nedovedu představit, že by někdo něco takového použil uh, vůči jedné profesi. Stojí před vámi velká výzva. Okay, but uh, uh... No já myslím, že to bude na diskusi v nadcházející komisi, že by se o tomto návrhu mělo diskutovat. A stanovisko účetního dvora je velice kritické a mělo by být to v potaz. To bude minimálně můj návrh, abychom tedy vážně se zamysleli nad námitkami účetního dvora proti této podmínce, eh, proti této podmíněnosti, tak jako byla navržena. Kolegy McCarthy für eine Minute. Děkuji, pan McCarthy, na jednu minutu. Pane komisaři, rád bych odkázal k vašemu úvodu, kdy jste zmínil, že v Evropské unii přicházíme o 4 miliony farem za 10 let. Nechci, abyste musel znova hodnotit, proč to je, proč by to stálo spoustu peněz, tak vám to hnedka vysvětlím. Je to z toho důvodu, že zemědělci se zemědělci neuživí nemají zisk a následně ze zemědělství utíkají. A chci zmínit dvě oblasti, které je potřeba řešit. Za prvé reforma v platbách. 125 tisíc největších podniků dostává 13 miliard euro v rámci SZP. To je 10 celkového rozpočtu Evropské unie, nikoli jenom SZP. Takový malý počet zemědělských podniků dostává takové peníze s tím, že většina zemědělců ve srovnání dostává nic. Navíc dochází k, ke konsolidaci zpracovatelského průmyslu a Evropská komise to nechala tak. A následně se snižují výkupní ceny od zemědělců a vede to k protestům jako v Irsku, které jsou bez precedentu. Tak se ptám, jak chcete zajistit lepší rozdělení těchto prostředků a jak budete řešit dominanci eh, korporátního sektoru. Děkuji, musím se omluvit. Já jsem s panem Metcalfy udělala pana Metcalfyho, říká pan předseda. Samozřejmě jsem měla mysli kolega, kolegu Metcalfyho. Nyní tady pan Vojčikovský na dvě minuty. Děkuji, pane McCarthy. Mette Carthy, pardon, ne McCarthy, Mette Carthy. Evropská unie pochopitelně nemůže rozhodovat o cenách na trhu. Trh je svobodný. Ale v každém případě jako komisař budu připraven vyslechnout si zemědělce, uznat jejich problémy a budu se snažit na tyto problémy najít řešení. Budu komisařem, který bude připraven k dialogu se zemědělci. To vám mohu slíbit. Máte pravdu, že rozdíly mezi velkými a malými zemědělskými podniky jsou problematické. Víme, že 20 největších zemědělců dostalo 80 rozpočtu SZP a naopak, tedy zbývající 80 dostalo 20%. No co s tím udělat? To je, to je jedna z otázek, kterou budeme muset řešit, když budeme připravovat dlouhodobou strategii pro zemědělství. Ve stávajícím výhledu to není řešeno, možná zastropování to řeší. Možná definice aktivního zemědělce by tuto situaci mohla změnit, ale Ale obecně si myslím, že to je dobré téma k diskusi o dlouhodobé strategii SZP, tedy jak podporovat zemědělské podniky. Jaké místo budou zabírat malé a velké farmy? To jsou otázky, na které společně musíme najít odpověď. Děkuji. Děkuji a doplňující otázka kolegy Medkátyho. Um, yeah, I don't know what... Nevím, co jste to přednesla, ale určitě to nebyla odpověď na mou otázku. Mám pocit, že určitě ještě před nás budete muset předstoupit znova, než se to všechno dořeší, ale teď dvě konkrétní otázky a poprosím o váš návrh. Dvě věci, které by podle mě pomohly vyřešit ty problémy, o kterých jsem hovořil. Za prvé, abychom v celé Evropě měli povinné zastropování pladeb tak, aby to bylo ten, to, co zbyde, bylo rozděleno mezi malé zemědělce. Podporujete to? A za druhé, v tuto chvíli dominuje malé množství zpracovatelů a maloobchodníků a proto si myslím, že bychom měli eh, zakázat prodávat za dumpingové ceny zemědělskou produkci. Pan Vojčechovský na minutu. No samozřejmě, že dumping by měl být zakázán v Evropské unii. A nejenom v Evropské unii. A jako bývalý poslanec Evropského parlamentu se vzpomínám, že jsme úspěšně zakročili proti dumpingovým cenám u jahod z Číny. To bylo před mnoha lety. Ale teď k zastropování, ke kapingu. To je důležitá otázka, ale je potřeba najít politické řešení. Komise v tuto chvíli zastává postoj dobrovolného zastropování plareb. Členské státy by měly rozhodnout. A argumentují tedy, že chtějí dobrovolné zastropování z toho důvodu, že v různých členských státech existují různé situace. Třeba ve smyslu velikosti, průměrné velikosti zemědělských podniků. 130, to je středně velká farma v ČR, 10 v Polsku. Tak těžko najít stejné řešení pro všechny členské státy. A z toho důvodu jsme navrhovali dobrovolné zastropování. Návrh Evropské komise byl povinné. Já ale rozumím tomu postoji, který chce, aby to bylo dobrovolné. Frau kolegin. Děkuji a nyní kolegyně Karvalia ještě na minutu. Děkuji mnohokrát. Eh, pane Vojčechovský, vy jste uznal, že existují venkovské oblasti, které si zaslouží speciální pozornost a jistě také více, že takovéto regiony jsou zejména zámořské regiony, či velmi odlehlé. Oni mají již tak problémy a to samozřejmě jejich situaci nezlepšuje. Máte nějakou dlouhodobou vizi pro to, abyste mohl dokázat sladit mnoho cílů a ambicí? Já bych ráda pochopila v rámci ambicí, které jste zde nadnesl, co hodláte učilat konkrétně proto, abyste pomohl venkovským oblastem, které již nyní mají problém s dezertifikací a dalšími problémy a také mají komplexní sociodemografické problémy. Lidé odcházejí, lidé jsou malé vzděláni. Eh, tedy konkrétně, jaká opatření hodláte předložit pro malé zemědělce, kteří vlastně jsou jakýsi páteří veškerých těch venkovských oblastí. Děkuji. Pan Vojčechovský, dvě minuty. Děkuji. Děkuji paní Karvalaj za tuto otázku. Jak už jsem říkal, plně chápu specifické problémy zemědělců v takovýchto regionech. Například na názorech, tam jsem byl na Madejře, dalších eh, vzdálených regionech, španělských regionech a francouzských regionech. Guadeloupe Reunion, ano, ti mají zvláštní, specifické problémy. Evropská komise navrhuje, abychom pokračovali ve stávající podpoře. Možná to nebude stačit, jsem připraven k další diskusi. A budu připomínat zemědělcům v Evropě, že existují i ti, kteří hospodaří ve vzdálených regionech. Já ten region znám, možná je neznám všechny, ale většinu z nich znám a chápu specifickou situaci jejich zemědělců. Děkuji, kolegyně Karvalia. Ještě doplňující otázka. Můžete nějakým způsobem zajistit, že budete pokračovat v závazku komisaře Hogana, že bude chránit velmi ohledné eh, oblasti a že nepřistoupíte ke škrtům v rozpočtu těchto oblastí, abychom tedy měli jistotu, že vy převze, převezmete na sebe závazek pana komisaře Hogana, který na sebe vzal v tomto smyslu? Pan Vojčechovský. Uh, are, reduced. Tyto fondy se snižují tyto fondy POSEJ se snižují jako všechny ostatní fondy. Já jsem připraven k další politické diskusi o rozpočtu SZP, včetně POSEJ. Pokud dospějeme k politické dohodě a dohodnou se na tom, že POSEJ má zůstat na stávající úrovni, tak já nebudu proti. Dank, Frau Kollegin Scott Kato. Děkuji kolegyně Scott Kato na jednu minutu. Vojčík. Děkuji mnohokrát. Pane Vojčechovský, OSN jasně říká, že bychom měli používat půdu k uskladování, ke skladování CO2. A zemědělství tedy může přispět k řešení klimatických změn a snižování biologické rozmanitosti. Tak podívejme se na to. Vy jste říkal, že podporujete zem, zelené zemědělství. Potřebujeme zemědělství, které nebude používat chemii. Potřebujeme, omez, potřebujeme znovu eh, nastavit mokřadla. Potřebujeme přestat dovážet potraviny, podstav, především soju a z veřejných prostředků bychom měli podporovat zemědělství, které je přírodní a které používá přírodní procesy. Například eh, rotace, eh, včetně luštěnin. Zemědělství by mělo být eh, trvale udržitelnější, měli bychom do toho zapracovat i protipovodňová opatření v lesnictví. Chcete se postavit do čela transformace těchto zemědělských systémů? povedete vy ten nový, země, nový zelený úděl pro zemědělství? Děkuji, pan Vojtěchovský, na dvě minuty. Thank you very much. Eh. Děkuji vám mnohokrát za vaši otázku. Mohu odpovědět, že ano. Já jsem na to plně připraven. To byl tak jeden z důvodů, proč jsem přijal tu neočekávanou nabídku kandidovat na post evropského komisaře. Možnost změnit evropské zemědělství tímto směrem byla právě mou motivací. Je to pro mě zásadní. Ale chci to dělat spolu se zemědělci, ne proti nim. Občas slyším názory, že chci nutit zemědělce pěstovat ekologicky. Ne, to vůbec není pravda. Já je chci podporovat v tom, chci jim v tom pomáhat. A tak pomoci celé společnosti. Děkuji. Děkuji. Paní Scott Kato, doplňující otázka. Budeme čekat. Dnes jsem v zeleném, kolegové budou sledovat, jestli se to stane, protože tak, jak to je teď, tak to nemůže pokračovat. My taky nejsme proti zemědělcům. Jsme proti agroprůmyslu, který nutí zemědělce používat chemii a technologii, na kterou nemají peníze. To není ekologický způsob. A chceme se postavit proti postavení agroprůmyslu v našem zemědělství. Zase jednu minutu, pane Vojčechovský, prosím. No, odpovím ještě za kratší dobu. Ano, souhlasím s vámi. Das war kurz. <laughs> Herr Kollege Christensen für eine Minute. Christensen na Minute. minutu. Tak for muligheden for at stille spørgsmål her til kommissæren. Děkuji za tuto příležitost položit otázku je možné vysvětlit, jak by se měl počítat ta plocha, eh, která bude podporována pro hospodaření, do to, aby eh, zemědělci nepřišli o nějaký základní příjem, protože příjmy se počítávají podle eh, plochy, na které hospodaří. Jak můžete zajistit že zemědělci budou schopni poskytovat jednak udržitelnou produkci potravin, ale stejně tak eh, budou moci plnit cíle v oblasti ochrany klimatu, protože zemědělství musí být rozhodně součástí toho celkového řešení. Pane Vojčechovský, máte dvě minuty. To je dobrá otázka. je potřeba zamyslet nad tím, jaký by měl být správný přístup k zemědělství. Jednak jsou tady zemědělci, které bychom měli chránit aby měli dostatečný příjem a mohli žít ve venkovských oblastech. A potom jde o celou společnost, které záleží na bezpečnosti potravin, pro kterou to je velmi důležité téma. A pak jde o biodiverzitu, klimatické změny. Zemědělství by mělo eh, podpořit eh, všechny tyto věci. Otázka je, jestli to můžeme eh, zaručit. Já proto udělám všechno, co bude v mých silách. Takže to bude na zemědělcích a my je musíme v tom podpořit. Děkuji, pan Kristensen. Doplňující otázka? Děkuji. Dovolíte, pane komisaři, zemědělcům rozhodování o tom, jak budou svou půdu využívat a e, jak e, rozumné budou požadavky na ně. Ursula von der Leyen říkala, jedno nařízení se zavede, jedno se musí zase vyřadit. Já bych byl proto, aby se jich vyřazovalo více. Ale hlavně jde o to chránit zemědělce před těmi velkými eh, agropodniky. Děkuji. Já souhlasím s tím, že by se neměla vytvářet další byrokratická pravidla. Omlouvám se, ale zapomněl jsem na druhou část vaší otázky. Jak můžete podpořit zavádění moderních technologií v zemědělství? No, this is not that uh, maybe it's what not, not clear position. I, I, I, I never said that I support only... Já jsem neříkal, že budu podporovat pouze malé podniky, malé a středně velké, a ty, které budou ekologické, ekologické zemědělství nemusí být nutně malé eh, podniky. Není tak ani problém s tou velikostí, ale s kvalitou hospodaření. Děkuji. A teď se dostáváme poslednímu eh, řečníkovi, to je pan Hansen. Děkuji. Pane nominovaný komisaři, my společně s vámi budeme muset rozhodnout o budoucnosti SZP. Je to třetina evropského rozpočtu. Vaše integrita, bezúhnost byla pochybněna v roce 2016 během vaší kandidatury do účetního dvora. Velká část poslanců mm, pro vás nehlasovala. Nedávno došlo k odhalení v německém tisku, že došlo k problémům s vyučtováním vašich cestovních náhrad. Musel jste vrátit přibližně 11 000 euro a mám proto následující otázky. Zaplatil se to vlastní eh, iniciativy a jak eh, chcete eh, spravovat třetinu evropského rozpočtu, když máte problém s vyučtováním vlastních cestovních náhrad. Pane Vančechovský, máte dvě minuty. Děkuji za tuto otázku. Olaf dokončil své vyšetřování, to začalo v červenci 2016 a ověřili všechny moje cestovní doklady, cestovní žádosti o proplacení cestovních nákladů. ale já jsem to splatil pět měsíců předtím, než eh, k tomu vyšetřování došlo. A to bylo učiněno z mé vlastní iniciativy. To nebylo na základě žádosti od kohokoliv. To vyšetřování nebylo ani tak eh, důsledkem, ale eh, příčinou, ale důsledkem té platby. Já jsem eh, eh, měl strach, že by mohlo dojít eh, k riziku nesprávné platby. A mám tady také výsledek štřání Olafu, který popisuje fakta. Byly to nezamýšlené chyby, které neměly E, žádný dopad na rozpočet. A závěr Olafu tedy e, potvrdil i moje veřejná prohlášení, která se toho týká. Pane Hansene, doplňující otázka? Vy jste třikrát opakoval z vlastní iniciativy, takže popíráte, že generální tajemník tohoto parlamentu potvrdil vrácení těch eh, neoprávněně přijatých prostředků a vy jste se odvolal vůči tomu rozhodnutí kvestorů z roku 2014 a že kvestoři potvrdili generální tajemník, rozhodnutí generální tajemníka v roce 2014. To všechno bylo ještě předtím. Takže to, co jste říkal o té vaší vlastní iniciativě, tomu neodpovídá. Pane Vojčechovský, máte jednu minutu. ale to je něco jiného. Tam šlo o... A já jsem byl tehdy obětí té situace, ne pachatelem. To byla platba cestovní agentuře. Rozhodně to nemá nic eh, společného eh, s tou jinou záležitostí. Rozhodně tam nešlo, pochybe, ne, nešlo o pochybení z mé strany. Vielen Dank. Ähm. Děkuji panu Vojčechovskému a rovněž děkuji kolegyním a kolegům, všem účastníkům dnešního slyšení všem účastníkům dnešního poledne. Myslím si, že vaše odpovědi pro nás byly velmi nápomocné. Dozvěděli jsme se toho mnoho, získali jsme mnoho poznatků. Pane Vojčechovský, nyní bych vás rád poprosil, abyste přiklo, přikročil ke svému pětiminutovému závěrečnému projevu, ale nejdřív bych rád ohlásil, že i hned v 17 hodin 45 do 18 hodin 45 se setkáme za zavřenými dveřmi a bude se konat schůze koordinátorů, na které budeme hodnotit toto slyšení. Vyzývám tedy koordinátoři, aby na této schůzi vyjádřili svůj názor v tom smyslu, zda nominovaný člen komise pan Vojtěchovský se může stát eh, členem kolegy a komisařům a zda je eh, schopen vykonávat úkoly, kterými byl pověřen. Nyní tedy přistoupíme k závěrečnému prohlášení pana Vojčechovského na pět minut. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové. Děkuji vám za řadu relevantních otázek které jste položili během posledních pár hodin. Na závěr bych rád zhrnul věci, které jsou pro mne důležité. Rád bych připomenul jedno slovo dnešního odpoledne, a to slovo dialog. Vždy jsem byl připraven k dialogu. I nadále budu připraven k dialogu. Vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, budu s vámi diskutovat jednak jako s jednotlivci, druhak i s výborem. A tento dialog se bude týkat i všech ostatních zainteresovaných stran, zemědělců, jejich organizací, nevládních organizací, které mají zájem na zemědělství. Budeme společně pracovat ve prospěch zemědělství a venkova. Slibuji, že se k vám připojím během rozprav, když to pro vás bude užitečné. Komunikační kanály budou otevřené, vždy vám budu naslouchat. Jako součást dialogu doufám, že budeme spolupracovat na vytváření dlouhodobé vize pro zemědělství. Potřebujeme řádnou diskusi o tom, co chceme pro zemědělce v nadcházejících desetiletích. Takováto diskuse může ale probíhat pouze na základě řádné analýzy trendů a co za nimi stojí. Proto žádám, abychom vytvořili a sdíleli vizi pro venkov a pro zemědělství. Děkuji vám. Vielen Dank, das war... Děkuji. To bylo velmi stručné. Takže jste lépe než dodržel řečnickou dobu. Ano, nyní můžete zatleskat. Nyní jsme dospěli ke konci slyšení, ke konci veřejné části. Pokud politické skupiny si přejí, tak mohou ještě podotknout, že mohou zůstat v sále a například eh, se mohou setkat v nějakém rohu tohoto sálu, pokud si budou přát, proto aby se mohli poradit. A zasedání koordinátorů začne v 17 hodin 45 minut. Ještě jednou děkuji všem účastníkům dnešní odpoledne, těm, kteří kladli otázky panu Vojčechovskému a přeji vám